byli eh, pak eh, brutálně eh, sovětským svazem poraženi. A myslím, že i co by držitele Nobelovy ceny je důležité, abychom vzpomněli tohoto dne a lidí, kteří v té době bojovali za svobodu. Děkuji. K jednacímu řádu pan Silvestris, prosím pouze pět minut. Obdrželi jsme celou řadu e-mailů, která nás zvala na eh, toto eh, společné fotografování. Vy jste řekl, že